Budeme zítra ve 12 hodin. Příští zasedání začne zítra ve čtvrtek od 8.30 do 15 hodin a dále do, od 15 hodin do 17 hodin. Vše naleznete na